Přistupujeme k pořadu jednací a teď už bych tady narad viděl nějakou procedurální připomínku. Takže pondělí. Máte před sebou pořad jednání, zůstává bez změny, tak jak byl předtím navršen. Ten se nemění. Na pondělí se nic nemění. Přistupujeme k úterku. Začneme v 9 hodin prohlášení Rady a komise týkající se letecké dopravy, respektive jejího zastavení v Evropě budeme pracovat od 19 až 00, od 11 do 13 budeme projednávat tyto body. Přejedn, prost, prohlášení eh, pana předsedy Barosa ohledně legislativního a pracovního plánu komise na rok 2010 a prohlášení komise ohledně koordinace humanitární pomoci a obnovy na Haiti. To jsou jsou dva body, které už jsme předtím měli eh, na, pořad, na pořadu jednání na úterý ráno. Zítra nebude žádné hlasování, takže hlasování v poledne nebude. Další části programu zůstávají bez změny, tak jak to bylo předtím navrženo. Dále se nic nemění. Přistupujeme ke středě. Zase bez hlasování. To je jediná změna. Nebude žádné hlasování. Středa zůstává stejná, jak tomu bylo předtím, s jedinou výjimkou, že to bude bez hlasování. A konečně pak ve čtvrtek se nebude konat plenární zasedání. Ve čtvrtek žádné plenární zasedání. To znamená, že nebude ani hlasování, to z toho jasně plene a nebudou ani žádné další body odpovědi, pardon, odpoledne, které se týkají našich rychlých reakcí. To jsou návrhy, které byly schváleny konferencí předsedů v plné schodě před půl hodinou. Přítomně byli zástupci všech politických skupin a konference schválila takovýto pořad jednání. V souvislosti s tím bych vás poprosil, abychom eh, začali mm, eh, se zabývat tímto jednacím pořadem. Čili dalším bodem na našem jednacím pořadu jsou jednominutové projevy. Rád bych eh, ale nejprve Eh, říci toto. V souvislosti eh, s článkem 150 jednacího řádu eh, poslanci mají právo na jednominutové projevy. Ukazuje se ale, že návrhu získáváme hroba dvakrát více, než nakolik nám dovoluje čas. Proto bylo nutné zklamání, které vyjadřovali poslanci, kteří čekali, že dostanou slovo, ale nestalo se tak. Abychom se vyvarovali nejistotám a zklamání, chci zavést takovýto postup. Postup na budoucnost týkající se jednominutových projevů v souladu s článkem 150 jednacího pořadu budeme mít vždycky vytvořený seznam 30 řečníků, kteří budou vybráni tak, aby se dodržela politická rovnováha a aby byla také zastoupena geografická eh, část Evropy. Čili prioritu dostanou ti, kteří neměli možnost během předchozích dvou měsíčních zasedání eh, vystoupit s jednotovými eh, projevy. A všichni kdo se hlásili, dostanou eh, včas vědět, zda jim bude dán hlas nebo ne a očekáváme, že ti, kteří budou zvoleni, aby promluvili, budou také v sále přítomni v okamžik, kdy jim bude dáno slovo. Vážení kolegové, čili dostanete to vždycky eh, do eh, e-mailové schránky, tato pravidla, která jsem přečetla. Zahájíme tedy pro, po, bod eh, jednominutových projevů. Procedurální připomínka, prosím. Děkuji, pane předsedo, že mi znovu dáváte slovo. V souvislosti s tím, co teď bylo řečeno, eh, já bych eh, chtěl na vás naléhat, abyste se znovu podíval na to hlasování, co se týče příštího zasedání 5. a 6. května, protože je zcela pravděpodobné, že většina poslanců ze Spojeného království tady vůbec nebude, protože 6. května budeme mít eh, parlamentní volby, nebude tady celý její stát, čili Spojené království tady vůbec nebude zastoupeno. Proto chci, abyste zvážil eh, možnost čtvrtého, aby se to trošičku posunulo dozadu, protože když nebude možno, aby Spojené království hlasování nebude mít možnost ani se postavit proti dále. Kdybych, eh, abych vám odpověděl. Já eh, beru velice vážně to, co jste tady řekl, pane kolego, protože máme dva dny, máme totiž 5. a 6 a rozhodneme se, jak budeme postupovat s hlasováním. Týká se to pátého a šestého a jak to rozdělíme. Jednominutové projevy. První má slovo paní Jolanta Emilia Hibner. Minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolezi, kolegové, dovolte, abych vás upozornila na geneticky modifikované potraviny. Evropská komise pracuje nad návrhem změny e, e, evropské legislativy tak, aby členské státy měly větší svobodu, aby se mohly sami rozhodnout, zda e, GMO si přejí mít ve svých zemích, když podle evropského práva není možné zatím zavést takovýto zákaz členských státek. Evropská komise již brzy navrhne, aby členské státy mohly individuálně rozhodovat o pěstování GMO, ale rozhodování o zpracování a importu by se dále činila na úrovni celé Evropské unie. Musíme se zamyslet nad tím, že bychom neměli mít zvláštní značení výrobků, které nemají GMO, které je neobsahují. Mělo by to být jasné ehm, značení tak, aby evropský spotřebitel věděl, že produkt, který si kupuje, není e, ze zvířat, které byly krmeny GMO. Děkuji vám, paní poslankyně. Pan Baudis, Dominik Baudis, na minutu, prosím. Ba sorry. Dominik Bode. Eh, pan Trajan Un... Pan Trajan Ungureano. Vážený pane předsedo, dovolte, abych připomněl této sněmovně, že před rokem byly komunistické excesy, excesy které vyvolaly eh, nepokoje, občanské nepokoje v Moldově vznikla proevropská koalice a rok na to vláda prokázala svůj proevropský postoj. Moldavská vláda potřebuje bezprostřední podporu Evropské unie. Jsou tři možnosti, jak Evropa může pomoci. Jednak by to byla rychlá finanční pomoc, dále zrušení víz a uzavření dohody o přidružení. Také tady musím zmínit případ N. Svadňana, novináře, který byl zadržen eh, na neznámém, zadržován na neznámém místě a souzen Vysokým soudem v Podněstří. Jde o vážné porušení lidských práv. Já apeluji na naši vysokou představitelku pro eh, zahraniční, eh, zahraničí a na šéfa Evropské delegace v Moldavsku, aby okamžitě jednali ve prospěch propuštění tohoto zadržovaného novináře. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám. Dále má slovo paní Anna Zaborská. Pan predseda. Pane předsedo, pane generální tajemníku, pane komisaři. Nyní bychom měla přednést projev, který jsem si připravila, kdybychom eh, neměli výjimečnou situaci. Všichni víme, že meteorologické podmínky nejsou příznivé pro to, abychom se všichni sešli bez problémů zde ve Štrasburku. Mnoho kolegů poslanců a úředníků to stálo více energie a nervu. Chtěla bych využít možnost vystoupit zde a poděkovat vám, pane předsedo, a poděkovat také generálnímu ředitelství pod vedením pana Klause Veleho, že neponechali nic náhodě a, a poskytli nám co nejlepší podmínky pro práci. Od prvních dní problému s leteckou dopravou se parlament angažoval, pokud jde o reorganizaci dopravy do Štrasburku. Proto jsem vám vděčná také jménem těch, kteří se dnes vyjádřit nemohou. Děkuji. Děkuji. Eh. Děkuji vám. Procedurální připomínka pan Hans-Peter Martin. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem se předtím snažil upoutat vaši pozornost, když jste eh, přednesl novou, nová pravidla pro jednominutové projevy. Vy jako Polák víte, co to znamená, když jsou eh, různé třídy lidí a poslanců. Já bych byl ráda, aby i lidé vzadu byli zohledňováni. Prosím vás, můžete vyjasnit, co jste předtím řekl, jestli dvouměsíčními schůzemi myslíte vždy tím, eh, ty eh, schůze ve Štrasburku nebo i Brusel. jsou zde někteří poslanci, kteří se přihlásili, ale nejsou zde, budou mít poté k dispozici nějaký čas na jednomitové projevy a prosím vás, můžete říci v rámci většího zefektivňování, a kterých 30 řečníků přijde dneska na řadu? Eh, děkuji panu za tomu uwagę. Děkuji vám za toto eh, připomínko. Ta nová pravidla platí počínaje příštím zasedáním v Bruselu. Čili plenárka z Bruselu bude první, která bude probíhat podle nového předpisu. Nyní má slovo pan Jörg eh, Lightfried na minuto. Děkuji, pane předsedo. Otázka volně eh, se pohybujících psů v Rumunsku je velkým problémem. Eh, byl zaveden zákaz, ale poté od něj bylo opět odstoupeno. Alternativa ale e, nepředstavuje, alternativa, že budou tito psy v útulcích, ale nepředstavuje řešení. A dochází k provádění kastrací, což je problematické, ale já si myslím, že Evropská unie by zde měla být aktivní, pokud je o otázku e, ochrany zvířat. Eh, to, byla, to byl můj jednominutový projev a teď bych chtěl říci ještě jednu věc, kterou jsem chtěl říci předtím. Pane předsedo, pane předsedo, Mr. President, I'm speaking directly. Hovořím, hovořím přímo k vám. A já se domnívám, že by pro nás bylo skutečně velice dobré, pokud bychom měli informace o plenárních schůzích dříve, než jak se to stalo tentokrát, protože první informaci jsem obdržel v neděli a to pro mě bylo problematické, abych se sem potom dostal. Pokud bychom dostali informace dříve o plenárce, bylo by to skutečně mnohem lepší. Takže to je věc, kterou jsem chtěl dodat k mé technické připomínce předtím. Dobře, eh, já odrazu... Od... Dovolte, abych hned odpověděl na tuto připomínku. Pokud eh, to dnešní plenární zasedání bylo schváleno na plenární zasedání, pak ji nikdo nemůže odvolat. E, to může udělat pouze plenární zasedání nebo to může navrhnout konference předsedů. Tudíž my jsme se dnes museli sejít, protože tak to stojí v našem jednacím řádu. To, že se dnes muselo konat zasedání v 17 e, e, hodin, to máme v našem jednacím řádu, protože to schválil parlament při hlasování na plenárce, že bude dnešní zasedání v 17 hodin. Tudíž nebyly žádné pochybnosti minulosti, o tom, že se dnes sejdeme. A tak tomu bude i při, v budoucnosti pouze plenární zasedání může naše vlastní zasedání odvolat. To jsem vám chtěl vysvětlit, aby bylo jasné, proč to byla zcela samozřejmá informace. Další má slovo pan George Sabin Kutaš na minutu. Pane předsedo, Simon Kuznet věděl, že blahobyt nějaké země se měří HDP, ale nevěděl, že uplyne století eh, do doby, než přijdou dobrá hodnocení nebo přinejmenším efektivní hodnocení ekonomického výkonu. HDP není příliš výhodné, protože eh, nezaručuje trvale udržitelný růst a zároveň nezohledňuje spoustu dalších aspektů. A navrhuje se zde lepší statistika, lepší eh, identifikace toho, jak se lidem daří v Evropě. Já se domnívám, že je na čase, abychom skutečně se snažili měřit odpovídajícím způsobem, jednotným způsobem blahobyt v Evropě, abychom byli schopni identifikovat sociální problémy. Děkuji. Nyní paní Bilbao Dite. Frau Bilbao? Děkuji, paní předsedající. Minulý týden eh, uvedl soud, že uzavření eh, tiskoviny novin Egunkaria eh, bylo svévolné a nezákonné. Soud uvedl, že podle španělské ústavy a trestního zákoníku není možné uzavírat takto tiskoviny noviny. Ochrana baskické kultury údajně má být totéž jako podpora organizaci ETA, což je nesmysl. Tyto noviny nebyly financovány ETou, ani v opačném směru to tak nepůsobilo. Eh, zdá se, že tady nebyl dostatečný právní dozor nad situací a byly provedeny nelegální kroky a opatření, které posud byly opomíjeny. Jde vlastně o pokus manipulovat z pocity lidí a obcházet demokracii. Lidé jsou obvinováni z toho, že spolupracují s etou, pokud prostě jenom hovoří o některých nespravedlivostech, ke kterých Baskicku nezochází. Děkujeme dále pan Tremopoulos. Paní předsedkyně, minulý únor v Evropském parlamentu jsme se zabývali zprávou Trautmann o nelegálním trhu s drogami ve světě. Od roku 1998 je to skutečně obrovský objem dat, který tato zpráva zahrnuje a jasně ukazuje, jak neefektivní je evropská politika boje proti drogám a jak neefektivní byla v minulosti. Politika nebo opatření, které v současné době máme, selhávají. Nesnížily poptávku po nelegálních látkách a ve skutečnosti spíše zvýšily problém pro uživatele a pro společnost. V roce 2004 Evropský parlament schválil řadu opatření, a kterou, která předložil pan Katania. Musíme se na to podívat v širším kontextu. Dále pan Čarnecky. Můj národ dotná velká tragédie. Potkala nás eh, strašná tragédie, zahynul eh, prezident eh, a také šéf um, na armády. Včera se konal pohřeb prezidenta a jeho manželky. Rád bych velice poděkoval za výrazy solidarity, které jsme, kterých se nám dostalo z mnoha členských států Evropské unie. Pojem evropské solidarity se opravdu osvědčil v této věci a pro nás, pro Poláky, je to velice důležitá věc. Na pohřbu byli prezidenti České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Lotyšska, est, premiér eh, Estonska. Velice lituju, že tam ale nebyl předseda rady ani předseda Evropské komise. Zatímco tam byl třeba prezident Azerbajdžánu, Arménie a Gruzie, kteří to měli dál a rád bych poděkoval všem, kdo se toho zúčastnili. Mnohokrát děkujeme. Dále pan Hans-Peter Martin. Ten zdále už není. Odešel. Takže pan Milcer, prosím. Dovolte mi, abych během jedné minuty měl několik připomínek k Srbsku. Zdá se, že Srbsko dostává křídla. Srbsko se eh, omluvilo za genocidu ve Srebrnici, ale to není možné říci o Turecku. A Turecko se snaží prosazovat sankce ve chvíli, už jenom kdy se hovoří o genocidě v, v Arménii. Zdá se, že Turecko vnímá porušování lidských práv ve své země jako něco vedlejšího. V Bosně se snaží o to, aby zde více kulturních eh, skupin žilo, eh, aby zde žili v míru. Zatímco v Kosovu se eh, jedna etnická skupina snaží odtrhnout. Turecko je zcela klíčové, pokud jde o bezpečnost v této oblasti. Je jasné, že Turecko stejně tak jako Srbsko musí uh, splnit veškerá kritéria. Srbsko je v každém případě evropskou zemí. Děkuji dále pan Papa Nikolau. Děkuji, paní předsedající. Nedávné zničení teroristické skupiny v Řecku znamená, že jsme podceňovali nebezpečí terorismu v naší zemi. Ale násilí stále v Řecku existuje. Násilí samozřejmě upližuje eh, těm, kdo se jí dopouštějí, ale je třeba se zabývat příčinami terorismu, kořeny terorismu a také otázkami, jako je SWIFT, Europol, PNR, Eurojust. Je důležité zabývat se tím, jaké patogeny v naší společnosti dávají vzniknout násilí. Nesmíme být nečinní. Musíme něco konat. V Evropě musíme sledovat, jakým výzvám lidé čelí v těchto obtížných dobách a řešit například nenávistné projevy a podobně. Děkuji. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já bych chtěl upozornit Evropskou komisi a EP na rozvoje cen surovin. Já jsem z Duisburgu, tam se produkuje mnoho, tam je mnoho, mnoho průmyslových firm. Lidé se zde bojí o pracovní místa, protože dochází k velkému nárůstu cen železné rudy. Železná ruda nyní nebude podléhat dlouhodobým smlouvám eh, nebo jejich ceny. Dochází tedy eh, k růstu, k obrovskému růstu a zcela nezbytné suroviny pro firmy v této oblasti. To představuje eh, velké problémy, především po již provedené restrukturalizaci, kdy jsou firmy zcela vyčerpané. Já chci vyzvat a také předsedu komise a spolkovou kancelářku, aby se touto situací zabývali. Děkuji. Dále Pepe Gelege. samozřejmě, že mnohé plány byly zničeny díky eh, popelu, který chrlí sopka a jedná se také o pojištění a jedná se o práva cestujících a sice jsou jim eh, letenky kompenzovány, ale musí se jinak organizovat cestu, musí platit eh, hotelové pokoje, ale eh, cestovní pojištění v některých případech by to mělo proplatit. Někdo říká, že je to vyšší mm, moc, ale chtěl bych, aby tyto společnosti se chovaly rozumně a pragmaticky pragmaticky. Já a mnozí další mají tady mnoho voličů, kteří momentálně jsou na letištích v různých částech světa. Jsou je to peníze, které ani nemají. A e, víme, že tady se má provést revize směrnice o pasažerech, který jezdí s cestovkami. A potřebujeme tedy se znovu podívat na tu směrnici a pojištění, tak aby tam byl standardní soubor pravidel, která by se uplatňovala v takovýchto mimořádných situacích. Děkuji dále pan Morganti. Děkuji. paní předsedající. Vážení kolegové, rád bych nyní v srdci demokratických institucí Evropy se stručně zamyslel nad konečným dopadem evropských opatření na naše obce, regiony, občany. Potřebujeme globální vizi, ucelený pohled, ale zároveň eh, musíme mít na paměti požadavky každého jednotlivce. Já tomu bych dal přednost eh, té rovině jednotlivce před tou globální visí. Musíme umožnit našim tradicím, aby dále vzkvétaly. Takzvaná Bolkesteinová směrnice měla obrovský dopad eh, na některé italské prázdninové destinace. vzhledem k tradici pohostinnosti, což je eh, naší píchou v Itálii. Ovšem tato tradice je podkopávána, oslabována novou směrnici o službách. My se domníváme, že tyto věci, věci na místní by měly být chráněny. Děkuji, Hans-Peter Martin. Děkuji. Jako pro Evropan to člověk dnes nemá snadné. Já bych chtěl dnes poukázat na problém Eurostatu. Ukázalo se, že Eurostat mnohem lépe věděl, jaká je situace v Řecku, než jak se zdá. Zprávy ale byly jenom z části zveřejněny. Už v roce 2002 bylo zjištěno, že dochází k k podvodům a velká zpráva poté byla dostupná v roce 2008. Otázka je, kam jdou ty zprávy, jaké mají dopady, a kdo může být a pohnán k odpovědnosti za to, že nejednal. Já bych na tomto místě chtěl říci, že eh, není dobré soustředit se na skandály, ale spíše se snažit o konstruktivní přístup. Je třeba, aby komise učinila kroky, aby zajistila nezávislost Eurostatu a aby tak občané měli k dispozici data, která tak nutně potřebují, abychom mohli skutečně být demokratičtí. Děkuji. Další řečnice, paní Kavalo. Dobrý den, Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Došlo k přírodní katastrofě, která má nevyčíslitelné následky. Vědce se snaží zjistit, eh, do jaké míry toto částice prachu mohou dopadat, jak mohou poškodit například eh, motor letadel. Také dokáží dosti přesně sledovat a předvídat eh, trasu těchto částic v atmosféře. Eh, ministři dopravy v EU se dnes eh, sešli, aby řešili situaci v oblasti dopravy, letecké dopravy. Rozhodnutí musí vycházet z vědeckých poznatků a z principu předběžné opatrnosti. Hospodářství nesmí dostat přednost před bezpečím letí. Evropa musí i nadále sehrávat roli v ochraně bezpečí občanů a ve zvyšování kvality jejich života. Nicméně samozřejmě doufáme ve rychlé řešení eh, také zavedení alternativních dopravních cest, ať už po moři nebo po zemi. Zažili jsme různé krize v Evropě. Eh, už mám vypršela doba, paní řečnice. Bohužel vám vypršela řečnická doba. Nyní má slovo pan Enciu. Mnohokrát paní předsedkyně. Koncem tohoto roku bude zavedena třetí poštovní směrnice a ta povede k liberalizaci trhu. Finanční krize má ale vliv i na tuto směrnici. V důsledku této směrnice v členských státech, kde byl liberalizován trh, bude mít krize ještě silnější dopad. Došlo k propouštění a došlo také k omezení transakcí, ke zvýšení poplatků a zároveň se zhoršuje, zhoršují dodávky do nejvzdálenějších regionů. Já se domnívám, že tato směrnice bude mít silné dopady a my bychom měli jednat preventivně, abychom zabránili sociálnímu dumpingu. Já bych. Eh, já chci poukázat na eh, nutnost zavedení dvouleté lhůty, pokud jde o platnost této směrnice. Eh, dále pan Breda. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já chci hovořit o ožehavé otázce, o Ernestovi Vadanianovi, a, a který je pro nás sledován s a, e, režimem Igora Smirnova v Podněsteří. Je obviněn z velezrady, je to novinář, který je obviněn z velezrady a ze špionáže. To je naprosto absurdní, to je naprosto směšné tento novinář se nachází ve strašné situaci a je to určité gesto autorit. Snaží se zastrašovat tímto způsobem. Nová vláda, která jeden rok eh, vládne v Kišiněvu, je proevropská a za to je potrestávána. Zdá se, že zde neexistuje vůle k řešení konfliktu pod nesteří. Já chci vyzvat k tomu, aby tento novinář byl okamžitě propuštěn a chci také požadovat, aby Kišiněv přestal blokovat tuto situaci. Dále pan Sikersky. Kryzys finansowy. Finanční a ekonomická krize se nejvíce dotkla nejchudších lidí. Evropská unie se snaží eh, vycházet vstříc jejich potřebám a rok 2010 byl vyhlášen eh, rokem boje proti chudoby a vyloučení. Asi 40 milionů lidí v Evropě žijí v bídě a dalším 40 milionům hrozí bída. Eh, je zvláště špatné to, že čtvrtina neboli asi 20 milionů jsou děti. Problémy, eh, s nimiž se potýkají, se netýkají jenom nedostatečných potravin a oděvů, péče, ale hlavně, že nemají perspektivu, že se dostanou z bídy, že se jejich podmínky zlepší. V první řadě to můžeme zlepšit tím, že zajistíme vysoce kvalitní vzdělávání. To vidíme nejvíce v malých městech a na venkově. A proto si myslím, že je velice důležité zásadně řešit tuto situaci tím, že navýšíme programy na stipendia pro venkovskou mládež. Děkuji. Nyní pan Von. Uh, uh, Děkuji, Paní předsedající, vítám zítřejší rozprávu o krizi eh, v letecké přepravě, protože musíme pamatovat, že to má dopad nejenom na náš parlament, ale na eh, občany a podniky v celé Evropě. A to navíc v době, kdy Evropa či většina Evropy se zotavuje z hluboké recese. Ve Velké Británii, stejně jako v řadě jiných eh, zemích, zažíváme oživení a to díky zásahům vlády, když trh selhal, e, vláda tady nestala stranou se žilýma rukama, e, ekonomické údaje e, se budou tady budou zveřejněny některé klíčové ekonomické údaje v příštích týdnech. Myslím si, že budou pozitivní a právě to je díky té intervenci vlády. Musíme pamatovat, že důležité i, aby evropské instituce intervenovaly ve prospěch občanů. občanů. Všechny instituce by do budoucna měly zajistit, že naše rozpočty budou zaměřeny na to pomoci občanům a podnikům eh, vybřednout z těch obtížných ekonomických časů a eh, pomoci plánu obnovy. Děkujeme. Dále pan Kukan. Pan Zdá se, že tu není. Takže pan Fejo je dalším řečníkem. Prosím. paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. chci zmínit otázku rozpočtové situace v různých členských státech. Plány na stabilitu a růstu se uskutečňují a musíme se podívat na to, jak bude vypadat situace v různých členských státech. Vezměte příklad mé země, Portugalska. Program podle komise je vysoce rizikový. Má obavy ohledně trhu ale hlavně ohledně stability, ohledně zdraví veřejných financí v Portugalsku. Myslím si, že bychom se spíše měli zabývat otázkou růstu. Čísla, s nimiž přišlo Portugalsko, jsou znepokojivá, alespoň co mě se týče, jaký to bude mít dopad na společnosti, na fiskální e, e, e, konkurenční schopnost. Zatím to pořád není uspokojivé. Máme zde technickou námitku. Earl of Dartmouth. To bylo ještě před dvěma projevy, ale chtěl bych poprosit tamhle toho pána, který se zasazoval o intervence Evropské unie. Jak si myslí, že by měla Evropská unie zasahovat proti sopečnému prachu? Es ist so, dass bei den One-Minute-Speeches pokud jde o jednominutové projevy, eh, modrá karta není možná a připomínky v tomto smyslu. Možná vám může kolega bilaterálně odpovědět, ale v žádném případě ne v rámci plenárního zasedání. Kolegové, kolegyně, nemáme zde žádné další řečníky v rámci jednominutových projevů. Může ale být, že se někdo vrátil ti, kteří mohli hovořit, dostali e-mail, ale někteří nepřišli. Takže pokračujeme. Máte námitskou, eh, technickou námitku? Prosím. Paní předsedající, já bych byla ráda, kdyby eh, v tom, jak udělujete eh, slovo, jste také zohlednili rovnost mužů a žen. Pětkrát po sobě dostali slovo muži. Děkuji. Asi si dokážete představit, že pro mě, jakožto pro předsedkyně Vysoké skupiny pro rovnost a pohlaví, je rovnost v tomto smyslu velice důležitá. My jsme se o to snažili, ale samozřejmě záleží na tom, kdo je zde přítomný. Tomu potom udělíme slovo. Kolegové, kolegyně, pokračujeme v pořadu jednání. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Sajera pokud jde o přinesení zákonodárné pravomoci. Jako první dávám slovo zpravodaji. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Ševčovič, uh, Paní předsedkyně,